má na čtyři minuty paní zpravodajka. Prosím pěkně. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, ráda bych začala tím, že poděkuji stínovým zpravodajům nejenom za jejich konstruktivní příspěvky k vypracování této zprávy, ale zároveň za závazek, který máme na ochranu lidských práv a pro boj proti diskriminaci. V roce 2000 jsem byla součástí organizace pro boj za lidská práva. Byla to síť, eh, která eh, chtěla bojovat eh, proti diskriminaci na základě antidiskriminační legislativy na evropské úrovni. Od té doby době, co směrnice o rovnosti v zaměstnání byla schválena, považovali jsme to za historický model, protože diskriminace lidského člověka je jedna z nejhorších věcí, která, kterou si dokážeme představit. Jako členka tohoto Evropského parlamenta jsem měla příležitost vyhodnotit, jak směrnice o zaměstnávání byla implementována. Eh, eh, my jsme dali povinnost členským státům, aby poskytovali ochranu proti diskriminaci v oblasti zaměstnání a také eh, učňovskému vzdělávání. Není překvapením, že některé členské státy šly nad rámem tohoto požadavku tím, že rozšířili ochranu proti diskriminaci i na jiné oblasti včetně přístupu ke zboží a službám. Ale jiné jsou ještě daleko vzdáleni od poskytnutí minimální úrovně při plnění této směrnice nezbytnost sběru příslušných údajů jak na úrovni členských států, tak na úrovni Evropské unie je nezbytný tak, abychom usnadnili zpracovávání kroku proti diskriminaci a abychom určili jeho směry. Máme tady diskrepanci mezi úrovní zkušeností, které zkušenosti s diskriminací a Máme tady ale zvýšení osvěty, zejména v oblasti sociálních partnerů, kteří se snaží zavést na všechny úrovně společnosti toto téma. Eh, protože oběti jako takové mají stále ještě potíže v tom, aby rozeznali diskriminaci a aby pro ní bojovali. Eh, je třeba, abychom tady zvýšili osvětu, zvýšili sběr dat, abychom nejenom pomohli obětem, ale také zaměstnavatelům, aby změnili příslušným způsobem své politiky v sobě souladu s požadavkem doby nestranost organizací, které to budou posuzovat, musí být zabezpečena na základě příslušných fondů. Také bych ráda tady zdůraznila, že dochází k vícenásobné diskriminaci, která je důsledkem eh, roz, eh, roztříštěných pravidel v jednotlivých členských státech. Když eh, boj proti diskriminaci je už těžký ze strany obětí, můžeme si představit, jakým potížím čelí, když jsou vystaveni vícenásobné diskriminaci. Je nezbytné uvědomit si, že přístup ke spravedlnosti je stále ještě omezen v řadě případů diskriminačních a proto je třeba dát povinnost členským státům, aby zajistil pomoc, právní pomoc příslušným obětem pro příslušné eh, procesy a rozhodování, aby tady existovali také mediátoři. Nejedná se jenom o pomoc obětem, je to také důležité pro dopad v oblasti vychovávání společnosti je třeba zabezpečit adekvátní reprezentaci, ale to je ještě problematická. V určitých případech žádáme tedy členským státům, aby pomohli v takové záležitosti, zejména například při snižování soudních poplatků a nebo při pomoci nevládních organizací. Je důležité rozpoznat, e, že Pomoc nevládních organizací, které se snaží pomáhat obětem, by měla být zapojena do legislativních postupů. Důležité je, aby členské státy toto skutečně zabezpečily, aby jim to bylo dáno jako povinnost. Já skutečně doufám, že Evropský parlament schválí tuto zprávu velkou většinou. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, paní Weber. A za komisi paní Tyson, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci. Na úvod bych chtěla poděkovat zpravodajce paní Weber za přípravu této komplexní zprávy hodnotící směrnici o rovné zacházení v zaměstnání. Diskriminace, ať už z jakýchkoliv důvodů, nemá místo v Evropské unii. Proto Evropská komise jedná podle závazku, aby směrnice proti diskriminaci byly účinně implementovány, aby zajistili spravedlivější, inkluzivnější společnost a nabízely eh, příležitosti pro všechny. Návrh pilíře sociálních práv určuje, aby účast na trhu práce byla posílena zvláště u znevýhodněných skupin, a to ve všech oblastech, i tím, že se zvýší povědomí veřejnosti a bude se řešit e, diskriminace. Zároveň nemůžeme popřít, že statistické údaje vedou k obavám. Podle studie Eurobarometru z roku 2015 e, panuje e, přesvědčení, že diskriminace v Evropské unii existuje. 64% respondentů má obavy z diskriminace na základě etnického původu. 58 měl obavy z diskriminace pro sexuální orientaci. 50% v souvislosti eh, s postižením a stejné procento pro eh, náboženské vyznání. Zároveň se však ukazuje, že občané si stále více uvědomují svá práva v této oblasti oblasti, což je první kritický krok na cestě k zlepšení vymáhání těchto práv. Naše zpráva z roku 2014 věnovaná směrnici o rovném zacházení v zaměstnání ukazuje, že tyto směrnice byly správně členskými státy transponovány. Zdůrazňuje se také kombinace existujících právních předpisů a politických kroků k tomu, aby se zlepšila informovanost pochybnost o právech a o přístupu ke spravedlnosti. Vaše zpráva správně mezi jinými všechny tyto aspekty zdůrazňuje komise, bude využívat směrnici na mnoha frontách. Zmíním jenom několik příkladů. Za prvé, Podporujeme analýzu a výzkum situace napříč členskými státy formou eh, roční komparativní zprávy proti diskriminaci v Evropě, o čem se ve vaší zprávě píše, zpráva o sek- eh, diskriminaci na základě sexuální orientace, zpráva o eh, z, z, správném úpravě eh, pro osoby s postižením eh, a eh, samozřejmě zpráva také v oblasti genderové rovnosti a nediskriminaci. A samozřejmě také hovoříme o kvalitním sběru dat. Plně si uvědomujeme, že vytvoření zpráv není řešením, ale tím, že pochopíme vzorce, jak diskriminace vzniká, je prvním krokem pro správnou politiku a vymáhání těchto politik. Za druhé, vysok, skupina na vysoké úrovni pro nediskriminaci a rovné příležitosti také podporuje výměnu případů dobré praxe, abychom si uvědomili existenci práv, přístupu ke spravedlnosti a dalších aspektů podporujeme národní orgány pro rovné zacházení. Organizujeme semináře, konference, jako například kolokvium o základních právech z roku 2015, které podporuje toleranci a respekt také v boji proti ehm, nenávistě vůči židům, muslimům a dalším a také se zaměřuje na ehm, boj proti mnohačetné diskriminaci. Také spolupracujeme s řadou organizací, které jsou aktivní v boji proti diskriminaci Akademie evropského práva, Agentura pro základní práva Evropské unie a Equinet, tedy známá síť národních orgánů pro podporu rovného zacházení. Za třetí v oblasti legislativy. Návrh z roku 2008 směrnice pro rovné zacházení si klade za cíl ukončit diskriminaci na základě vyznání, zdravotního postižení věku nebo sexuální orientace i v oblastech, které dosud ošetřeny nejsou. Mezi jiným oblasti sociální ochrany, sociálních výhod, vzdělávání, přístup eh, ke zboží a službám. Díky tomu bude možné sjednotit tuto ochranu eh, Ehm, a e, zabránit rasové diskriminaci, diskriminaci na základě náboženského vyznání a dalších aspektů. Já jsem přesvědčena, že návrh bude radou přijat velmi brzy. Také jsme dosáhli pokroku v diskusích o navrhované směrnici Evropského aktu přístupnosti ehm, protože přístupnost je eh, katalyzátorem pro účast lidí s postižením ve společnosti. V tomto kontextu bych chtěla zmínit také eh, napojení na úmluvu Spojených národů o osobách se zdravotním postižením a eh, nadcházející revizi strategie pro zdravotní postižení. A neposlední řadě v roce 2015 jsme navrhli řadu kroků, abychom dosáhli pokroku v oblasti práv LGBT. A Nezapomínejme na to, že Evropský soudní dvůr také klade velký důraz na to, aby se vyjasnil rozsah evropské protidiskriminační legislativy. Očekáváme rozhodnutí ve dvou eh, případech, kdy šlo o propuštění eh, žen z práce v souvislosti s nošením islámského šátku. Chci zdůraznit, že inkluzivní trh práce může být zrealizován jenom díky partnerskému přístupu, kde budou zapojeni všichni zúčastnění. Veřejné orgány mohou pomoci lidem získat dovednosti, aby získali práci a přispěli růstu společnosti, se mohou zavázat k diverzitě. A e, e, právě rozmanitost pomůže také zvýšit inovace a výkonnost. Odborové organizace, nevládní organizace a akademické kruhy mohou také výrazně přispět tím, že se bude tato dobrá praxe šířit a nebude se diskriminovat. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko, a nyní jménem výboru Libe Paní Stevens na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, vážení kolegové, z této zprávy je jasné, že 16 let po schválení směrnice o rovných příležitostech v zaměstnání zbývá stále ještě hodně práce. Osoby s postižením jsou stále ještě nedostatečně zastoupené na pracovním trhu. Méně než 50% má práci, zatímco u lidí bez postižení 70% má práci. Takže chtělo by to eh, všeobecnější přístup na všech úrovních je potřeba využívat eh, adaptačních koncepcí a musíme se postarat o to, aby osoby s postižením se také těšily svobodě pohybu, eh, což dnes tak často není. Eh, například pracovníci s postižením často narážejí na nejrůznější překážky, včetně administrativních překážek. Za to pracovníci bez postižení samozřejmě takovéto problémy nemají, což je nepřijatelné.

Pane předsedo, chci poděkovat zpravodajce za výbornou práci, protože právě provádění směrnice z rozšiřuje ochranu proti diskriminaci, jak je to stanoveno u nás v našem právu, protože představuje základní rámec proti diskriminaci na základě eh, vyznání, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace a tak dále. A to je tedy cíl a jednotlivé země samozřejmě pracují podle zásady rovnosti, aniž bychom tedy podkopávali úlohu jednotlivých zemí a subsidiaritu. Musíme si uvědomit, že řada zemí, které zde nejsou zastoupeny, ten, eh, také by se měla poučit eh, ze zkušeností institucí tak, aby eh, dokázali vytvořit zpět, který je tolerantnější a snížili diskriminaci. Děkuji. Děkuji, pane Kazo. Pan Gianni um, vám dává modrou kartu. Akceptujete ji? Prosím, pane Gianni, máte slovo 30 vteřin. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane poslanče. Ve dvou věcích jsme si zajedno, ale mám taky otázku. Na jedné straně jste řekl, že se tady jedná o dobrou zprávu, s tím souhlasím. Za druhé, ano, členské státy a jejich vlády musí ještě vykonat hodně práce. Především některé, které musí ještě leco zdohnat, stále ještě. Máte pocit, že nyní stávající opatření jak na úrovni členských států i na úrovni Evropské unie umožňují, aby děti žijící s postižením se společně se svými rodiči museli připravit na obtížnou budoucnost a není máte 30 vteřin na odpověď. Ano, samozřejmě. Eh, vyjadřoval jsem se pro snížení diskriminace. Nejsme dokonalí. Samozřejmě máme ještě velké rezervy. Řada zemí eh, ještě má rezervy v boji proti diskriminaci a musíme se právě o dobré zkušenosti eh, některých zemí podělit, abychom dokázali vymítit diskriminaci ze všech oblastí. Děkuji. A za SAD dvě minuty Paní Blinkevičute, prosím, máte slovo. Děkuji. Na úvod chci poděkovat zpravodajce paní Weber za dobrou zprávu a za dobrou spolupráci s námi. Ehm, tato směrnice se bude dotýkat každodenního života všech mladých lidí, osob s postižením a všech občanů, žen a mužů. Je tedy důležité pochopit demografické změny v Evropě, zvýšení věku odchodu do důchodu. To vše nás eh, žádá, abychom řešili problematiku diskriminace starších pracovníků. A tak, jak roste věk odchodu do důchodu, měli bychom také nalézt adekvátní příležitosti eh, pro tyto pracovníky, aby mohli tedy zůstat na trhu práce. Chci také apelovat na členské státy, aby starší pracovníky chránili před eh, nespravedlivým propouštěním na základě věku. Oni se totiž pak snávají, stávají členských Spojených státech takovým snadným cílem. A ještě další věc, na kterou byste se měli zaměřit, je diskriminace nejzranitelnější skupiny v naší společnosti, osob s postižením tedy protože řada států poručuje tuto směrnici tím, že se nepřizpůsobuje potřebám osob s postižením a nezajišťuje jim odpovídající životní a pracovní podmínky ani příležitosti pro vzdělávání nebo odborné vzdělávání. Členské státy by měly využívat strukturálních fondů a přizpůsobit pracoviště potřebám lidí s postižením a nabídnout jim veškerou nezbytnou podporu. A nakonec je důležité také eh, eh, věnovat se eh, obtěžování na pracovišti, které poškozuje lidskou důstojnost a samozřejmě v důsledku toho znemožňuje lidem pracovat, pokud je takové to hostilní prostředí. A musíme právě o tomto problému informovat veřejnost a také sledovat, jak na to reagují zaměstnavatele. Řada občanů si neuvědomuje svá práva. Děkuji. Děkuji za konzervativce reformisty, paní Trebesius. Děkuji mnohokrát, pane předsedo EKR. Už eh, podporuje opatření eh, proti diskriminaci na pracovišti, ale nám jde o to, aby hospodářství nebylo zaplavováno nařízeními, které by mohlo na úkor pracovních příležitostí. Těší mě, že zpráva obsahuje referenci na úmluvu o lepší legislativě. U každého legislativního podkladu musíme zabezpečit, aby, byly, aby bylo možno dosáhnout cílu, aby tady nevznikly žádné nežádoucí vedlejší efekty. Diskriminace práce by neměla být potírána pouze na pracovišti, ale pakliže Rada ministrů se nemohla dohodnout, měli bychom přepracovat tuto směrnici o boji proti diskriminaci a zeštíhlý EKR nepodporují příspěvky z veřejných prostředků ani požadavek na směrnici o mateřství na evropské úrovni. To patří nadále do rukou členských států. Děkuji mnohokrát a teď má slovo za Aldi paní Harky. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Zpráva kolegyně Renaty Weber je komplexní a vyvážená eh, co do hodnocení výzev, s nimiž se setkáváme v zajištění rovných eh, příležitosti rovného zacházení, zaměstnání, tak, tak jak už ostatně vyjádřila komisařka. Ehm, souvisí to s oblastmi eh, postižení, eh, vyznání, věku a sexuální orientace, ale jsou tam horizontální aspekty. Některé z těchto aspektů jsou jednodušší, jako například poskytování eh, rozumného přizpůsobení podmínek pro osoby s postižením, ehm, projektování veřejných prostor, zajištění sociálních doložek v zadávání veřejných veřejných zakázek, eh, ochrana v určitých pracovních místech a nutnost, aby členské státy vzájemně uznávaly eh, režimy v oblasti práv rodičosti je další. Jiné oblasti jsou poměrně citlivé a mohou mít dopady na národní úrovni. Někdy eh, je to složité z hlediska kultury, historie a také událostí z poslední doby. V této souvislosti bych ráda řekla, když odůvodníte diskriminaci v oblasti zaměstnání z těchto tématů, tak

Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za velice eh, dobrou práci. Je to důležité téma, které se týká nás všech. Eh, ocenění na pracovním trhu, přístup pro všechny bez ohledu na sexuální orientaci nebo sexuální pozadí, náboženství nebo postižení. Myslím si, že eh, rovná příležitost eh, by měla být brána jako úkol, protože eh, mnozí čili diskriminaci. Jen si vezměme situaci žen na pracovním trhu. Tam jsou stále ještě obrovské rozdíly oproti mužům v platu i v přístupu k pracovním místům. A právě tak menšiny musí se potýkat s neznalostí většinové společnosti, pokud jde o budoucí zaměstnavatele je pro ně nesmírně těžké se dostat k pracovnímu místu, někdy zcela nemožné. Musíme zejména změnit mentalitu eh, kultury a ukončit eh, toto diskriminační zacházení. Je zapotřebí dovolit členským státům, aby, eh, nebo dát jim možnost investovat do pracovních míst a do lepších pracovních míst je zapotřebí snažit se o ukončení diskriminačního zacházení a brát to jako prospěch celosti. Není to totiž individuální problém, ale kolektivní úkol. Děkuji za zelené paní, paní Ždanoka na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych pogratulovat Renatě Weber k této práci. Frakce Zelení EFA zcela podporují výzvu radě, aby ukončila patovou situaci a urychlila přijetí eh, horizontální protidiskriminační směrnice v současné době eh, stávající protidiskriminační legislativa a konzistentní aplikace této legislativy by měly být chápány jako důležitý prvek pro prevenci radikalizace Směrnice 78 eh, dává možnost eh, pozitivního účinku v případě eh, skupin, které trpí strukturální diskriminací. Členské státy to příliš nevyužívají. Chtěla bych také zdůraznit, že podporuji doporučení přijmout evropský rámec národních strategií na boj proti antisemitismu a islamofobii. A chtěla bych k tomu také přidat rusofobii, což je nově objevený fenomén. Děkuji mnohokrát. Za frakci EFD má teď, v jméno, má teď slovo paní Adžia. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji mnohokrát kolegyni Weberové za práci, kterou vykonala. Směrnice byla schválena před 16 lety. A teď bych nerada upozorňovala na její provádění před minulými roky, ale poža- považuji za nesmírně významnou, protože eh, v členských státech vznikly nové problémy a nové skupiny obyvatel jsou vylučováni, zejména na trhu práce. Ku příkladu, osoby eh, trpící zvýšením důchodového věku, věku odchodu do důchodu. Ty také, ti také trpí, nejsou schopni se přizpůsobit.